Ze všeho nejdříve tu máme písemnou eh, deklaraci, která byla předložena Markem Tarabelou, Reginou Basos, Paskolem Kanfinem, Marie Christine Bergiat a Renato Weber. Jedná se o evropský status eh, zdravotních pojišťoven združení a nadací. Většina poslanců podepsala toto písemné prohlášení a proto na základě článku 123 eh, jednacího řádu eh, tato deklarace bude eh, v našem zápise a společně s tím zde budou i jména těch, kdo se podepsali. Další prohlášení je